nezdaru by byly skutečně velice nebezpečné a škodlivé. Rád bych požádal poslaneckou sněmovnu. Pan poslanec je přerušen panem předsedou. Děkuji mnohokrát. Tím jsme ukončili společnou rozpravu a budeme hlasovat zítra ve 12 hodin. Jako další bod našeho programu máme prohlášení komise k fóru o jednotném trhu. A dovolte, abych eh, dal slovo panu komisaři Dalímu. Herr Kommissar. Pane předsedo, vážení poslanci, Hospodářská finanční krize, kterou procházíme, eh, může někdy vést k tomu, že zapomínáme na lidské dopady této krize. Proto je správné, abychom eh, o toho trochu odhlédli a podívali se na ten hlavní cíl všech našich reform. To je sociální a hospodářský blahobyt našich občanů. Musíme akceptovat eh, tuto odpovědnost za naše občany kteří jsou také spotřebitelé, pracující, daňoví poplatníci a také lidi, kteří šetří. E, odpovědnost za společnosti, ať jsou malé, střední nebo velké, a také za naše země a e, místní a regionální samozprávy. Všichni tyto hráči e, cítí dopad hospodářských šoků, které samozřejmě souvisí také s problémy na vnitřním trhu. Musíme jim ukázat, že jednotný trh může představovat velké přínosy. Proto jsme zorganizovali fórum v Krakově na začátku října ve spolupráci e, s vámi v parlamentu a polským předsednictvím. Účastnilo se ho více než tisíc lidí při diskuzích a více než deset tisíc lidí přišlo na veletrh e, jednotného trhu. Na tomto místě bych chtěl poděkovat Rozatun, Hughes Greg, Malcolm Harbour a eh, pan Bushoj, který se eh, účastnili ze strany eh, parlamentu a přispěli k tomu, že fórum bylo úspěchem. Fórum umožnilo přivést dohromady všechny základní hráče na jednotném trhu. Byl to velký úspěch, ze kterého můžeme vyvodit několik závěrů. Umožnilo nám vést politické diskuse s konkrétními příklady Eh, vyslechnout si eh, požadavky lidí v Evropě a také se rozhodnout o našich reakcích. Zároveň nám umožnilo eh, přímo sdělovat, jaké reformy podnikáme. Musíme se snažit o to, abychom informovali lidi o svých iniciativách. Od začátku iniciativ, když jsou diskutovány, až po jejich implementaci. Připomínky, které jsme získali, odrážely Eh, výzkum Eurobarometru, eh, který se eh, týkal 20 hlavních obav evropských občanů. Tato studie potvrdila, že občané a společnosti potřebují být více informováni o vnitřním trhu, také o e, zdravotnictví, sociálnímu zabezpečení, uznávání profesních kvalifikací, obchodování na internetu, zadávání veřejných zakázek a také o e, právech duchovního vlastnictví. Na tomto fóru e, vznikla krakovská deklarace, která zohlednila akt o jednotném trhu. Identifikovali jsme hlavní tři přístupy. Za prvé, je třeba, aby jednotný trh byl bezpečnější, aby eh, občané důvěřovali jednotnému trhu a aby znali svá práva ve chvíli, kdy nakupují na eh, internetu nebo kdy se pohybují v rámci EU eh, třeba z profesních důvodů. Proto chceme zjednodušit vzájemné uznávání kvalifikací a tak zvýšit mobilitu pracujících na jednotném trhu a je třeba, aby jejich pohyb eh, nebyl komplikován administrativními překážkami. Dále nám jde o to vyjasnit eh, pravidla vysílání pracovníků. Eh, také chceme umožnit spotřebitelům, aby více využívali vnitřního trhu. Komise včera schválila balíček opatření týkající se Eh, práv eh, spotřebitelů ve chvíli, kdy nakupují, ať už na internetu nebo mimo internet. A eh, tento balíček jim také umožňuje přístup k alternativnímu řešení sporů. Dále, pokud jde o elektronické obchodování, musíme toto obchodování učinit bezpečnější také pro naše společnosti, protože tento způsob je stále málo využíván. Za druhé, je třeba, aby vnitřní trh a jeho ekonomika byla dynamičtější. Chceme plně implementovat směrnici o službách a zlepšit pohyb zboží v Evropě. Chceme se obracet přímo na podniky a zlepšovat um, podmínky, ve kterých každodenně pracují, tak aby se zvýšila jejich uh, konkurenceschopnost. Existuje celá řada specifických opatření, jak toho dosáhnout. Za prvé vytvořit jednotný patent, což je hlavní milník pro podporu kreativity a inovací v Evropě a také další opatření týkající se zachovávání práv duchovního vlastnictví. Eh, dále eh, za druhé akční plán pro malé a střední podniky, který zahrnuje také přístup eh, k financování, dále zjednodušení účetních pravidel a zjednodušení zadávání veřejných zakázek. A třetí velká oblast podpora veřejné akce. Chceme učinit život soukromých i právních osob jednodušší, především pokud jde o inovace. Chceme také zaplnit právní mezery, které souvisí v současné době se zavadáním veřejných zakázek. Chceme zlepšit vztahy mezi eh, zadavateli a eh, těmi, kteří eh, se účastní zakázek. A zároveň chceme obnovit náš vztah se třetími stranami, tak abychom zavedli větší vzájemnost v oblasti veřejných zakázek. Všechna tato opatření jsme zahrnuli do aktu o jednotném trhu a musíme musíme zajistit jejich implementaci. Rok 2012 bude zásadní pro naplnění těchto reform. Bude to milník v našem projektu obnovy jednotného trhu při 20. výročí jeho založení. Aby eh, tato oslava byla zajímavou událostí, chceme zorganizovat eh, týden jednotného trhu chceme se soustředit na růst, tak jak to bylo stanoveno v krakovském prohlášení. Během tohoto týdne se budou konat různé e, místní akce, stejně tak jako velká akce v Bruselu. Doufám, že s váma budu moci eh, počítat v tom, abyste mi pomohli učinit z této oslavy 20. výročí jednotného trhu úspěch. Děkuji panu komisaři Dalimu a nyní se dostáváme k řečníkům ve jménu jednotlivých politických skupin. A na začátek přijde kolega z mé bádecko-vintemberské vlasti, kolega Šváb na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, za vaše milá slova. Pane komisaři, kolegyně, kolegové, v rámci fora pro vnitřní trh 3. a 4. října v Krakově, kam komisař Dali již poukázal na to, že jsme měli více než tisíc účastníků a měli jsme příležitost v rámci místa, který tedy není v Bruselu, je to středně velké město, kde jsme po dva dny mohli hovořit o všech aktuálních tématech, které se týkají spotřebitelů a vnitřního trhu. A proto musím říct, že co se týká obsahu eh, legislativních návrhů, to pro ty to bylo velice dobré. V celé řadě věcí se, pane předsedo, shodneme a to napříč frakcemi v tomto parlamentu. Potřebujeme posílení prác spotřebitelů, zejména v oblasti alternativního řešení sporů. Potřebujeme nutně posílit elektronické obchodování v Evropské unii, a to tedy přeshraniční obchodování, zejména to podpořit a posílit a potřebujeme zjednodušení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Napříč politickými skupinami nás to propojilo a ukázalo to to, co pan profesor Monte již představil ve svém eh, dokumentu pro předsedu komise, a totiž, že jednotný vnitřní trh nepotřebuje jakousi e-commerce governance, ale jakousi single market governance, že tedy potřebujeme opravdu jaksi propojené e, řízení a že parlament to z velké většiny podporuje. A proto bych se nyní za, soustředila na závěry Fóra pro jednotný trh v Krakově. Polský státní tajemník jasně poukázal na to, že i členské státy jsou ochotny akceptovat více nařízení a to v případě, kdy tato nařízení prospějí vnitřnímu trhu. A já chci za svou frakci zopakovat, že v rámci vypracovávání akt aktů pro jednotný vnitřní trh jsme chtěli, aby komise jasně ověřila, eh, co všechno může mít tedy v nařízení. Dále se to týkalo, že chceme, eh, aby se v případě porušování smlouvy postupovalo rychleji a dále chceme odstraňování demokracie pro byrokracie pro malé a střední podniky. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a nyní paní kolegyně Gebartová. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Toto fórum v Krakově bylo skutečně velikým úspěchem. Je třeba to zopakovat, protože dobré věci by měly mít své pokračování. V této souvislosti bych chtěla ještě jednou poděkovat mému kolegovi Louis Grekovi, který měl tu původní myšlenku, ten původní nápad, abychom představili 20 nejdůležitějších eh, věcí, které mají občané na srdci. To bylo jádro toho, co děláme. A sice starat se o záležitosti občanů, aby viděli, že jednotný vnitřní trh není nic abstraktního, ale že pro ní eh, může představovat přidanou hodnotu. A to jsou taková témata jako vzájemné uznávání profesních kvalifikací, možnosti, aby mladí lidé si mohli zřídit bankovní účet v jiné zemi, což bývá někdy těžké, právní jistota u internetových nákupů, Eh, je třeba modernizovat příslušné předpisy, posílení postavení malých a středně velkých podniků a tak dále. Byla to celá řada otázek, eh, o kterých se diskutovalo. Pane komisaři, ale do budoucna musíme stěžení eh, bod soustředit především na řešení a čekáme tedy zda všechno to, co jste nám slíbili na příští rok jako komisi, skutečně předložíte a my, Evropský parlament, především má frakce, sociálně demokratická frakce, bude, soci, bude velice pozitivně kriticky doprovázet to, co nám předložíte. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, paní kolegyně Bartová, a nyní na tři minuty pan kolega Bušoj. Dear colleagues, Děkuji, vážení kolegové, pane komisaře Dálí. Jak jsme poukázali při několika příležitostech, jednotný trh e, není e, nespadá jenom pod evropské instituce. Je třeba, abychom zapojili různé zainteresované strany, ať už spotřebitelé, podniky, národní um, úřady, sociální partnery, soudce a tak dále. To byl cíl um, Fora jednotného trhu v Krakově a byl to úspěch. Já jsem eh, jako člen eh, výboru pro vnitřní trh se tohoto fora účastnil a bylo to velice hodnotná zkušenost. Dialog byl nesmírně konstruktivní a to nám pomohlo, abychom se dozvěděli, co účastníci považují eh, za priority pro další rozvoj jednotného trhu. Jedna věc, která z fora vyplynula a kterou považuji za důležitou, je následující. Většina občanů a někdy i někteří z nás považujeme eh, legislativu o jednotném trhu eh, za velice odbornou a technickou. Někde je to pravda. Ale já jsem byl velice rád, že jsem viděl, že toto fórum přilákalo občany, kteří eh, sdělovali své vlastní příběhy, pokud jde o vnitřní trh. To jasně ukazuje, že vnitřní trh je v prvé řadě o občanech, o normálních lidech kteří eh, bohužel mají problémy eh, při prosazování svých práv. Já děkuji polskému předsednictví eh, za jeho závazek, pokud jde o vnitřní trh a také za to, že krakovskou deklaraci předložil Radě pro konkurenceschopnost. Evropská komise, Rada, Evropský parlament musí eh, zdůraznit, že eh, máme na paměti priority z krakovské deklarace a že chceme efektivní řešení, která budeme také implementovat. Musíme pochopit, že legislativa nemůže být efektivní, aniž by byla včas implementována na národní úrovni. Jsem přesvědčen o tom, že Fórum o jednotném trhu je eh, výborná iniciativa, která by měla pokračovat v budoucnosti. Je to způsob, jak postupně odstranit zbývající překážky a jak eh, dostat občany blíže k, vnitřního, k vnitřnímu trhu. A to je důvod, proč já podporuji myšlenku eh, vytvořit eh, fórum pro jednotný trh na internetu což by byla taková stálá platforma. Také jsem přesvědčen o tom, že 20. výročí by mělo být oslaveno nejenom eh, akcí v Bruselu, ale také eh, akcemi eh, v jednotlivých zemích. Já bych chtěl pogratulovat Evropské komisi, především komisařům Dálí a Barnier, také parlamentu a polskému předsednictví a všem, kteří se účastnili a přispěli k úspěchu prvního fóra o jednotném trhu. Děkuji kolegovi Bušejovi a nyní na dvě minuty kolega Háda. Uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jako předseda výboru bych nejdříve chtěl poděkovat komisaři Dalímu, který se aktivně účastnil fóru, měl závěrečný projev a děkuji také komisaři Barnierovi, eh, protože ten měl eh, kampaň, cestoval po všech členských státech a hovořil o jednotném trhu. Domnívám se, že to, co jsme se naučili z fora o jednotném trhu a z toho úspěchu, myslím, že všichni zase na tom, že to byl úspěch. A naučili jsme se to, že dokončení vnitřního trhu je zásadní věc a je to věc, která závisí na týmové práci a na partnerství. Není to něco, co může být eh, nakázáno technicky z Bruselu. Není to něco, co může udělat jeden komisař sám. Není to něco, co mohou udělat členské státy, když budou pracovat sami. Poučili jsme se, že aby vnitřní trh fungoval, eh, členské státy musí úzce spolupracovat, musí si vyměňovat informace, musí se starat o spotřebitele musí mít eh, možnost eh, alternativního řešení sporů, pokud jde o nakupování na internetu. A já myslím, že eh, z toho, jak jsme spolupracovali při přípravě fóra, z toho jasně vyplynulo, že je to velká priorita. Škoda, že to není polské předsednictví, protože pro ně to byla obrovská priorita. A celá řada kolegů také chválila to, že o tomto fóru se eh, dozvěděl summit 23. Eh, října. Eh, na závěr bych chtěl říci ještě jednu věc, pane předsedo. Já jsem se účastnil nejrůznějších diskusí na fóru. Lidé tam byli velice energičtí a nadšení, pokud jde o vnitřní trh. A já jsem zjistil, že skutečně málo lidé vědí o přínosech a příležitostech uvnitř Evropské unie. Mnohokrát děkuji za vynikající práci. Eh, trochu přetahuji, omlouvám se. Eh, děkuji za eh, vaši práci v oblasti internetu, protože to je skutečně obrovský krok pro posilování vnitřního trhu. Děkuji kolegovi Harborovi. A nyní má slovo kolega Trianta Filides na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo jak je třeba změnit jednotný vnitřní trh. To bude rozhodující pro budoucnost Evropy. Evropa bude muset mít efektivně fungující vnitřní trh a musí spolu propojit hospodářské a sociální potřeby. Rovněž musí být posílena solidarita a musíme dosáhnout uskutečnění individuálních a kolektivních práv a rovněž přispět k trvale utržitelnému rozvoji. Akt o jednotném vnitřním trhu podle našeho názoru ovšem nezohledňuje dostatečně dostatečné míře potřeby občanů. Chceme, aby v naší společnosti měli všichni právo nebo aby bylo uskečnováno právo v tom smyslu, že veřejný zájem je důležitější než hospodářský zájem. A rovněž je důležité, aby byly chráněny občané a pracovní místa, aby toto vše mělo přednost před pravidly hospodářské soutěže. My chceme zabránit, aby se sociální situace v Evropě ještě nadále zhorčovala. Přišli jsme s jasným návrhem v tom smyslu, že sociální aspekty jsou důležitý než profit ekonomiky. A my si myslíme, že toto řešení prospoje celkovému lidstvu. Předseda, děkuji kolegovi Trianta Flidusovi a nyní další řečníci, nejdříve paní kolegyně Thun und Hornstein na minutu a půl. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rovněž bych chtěla poděkovat panu komisaři za jeho laskavá slova na adresu těch, kteří se věnovali organizování tohoto fóra. To nám propůjčuje křídla, to eh, propůjčuje křídla všem, kteří se snaží pracovat na odstranění bariér, které ještě existují na vnitřním trhu. Eh, skutečně takové záležitosti jsou užitečné pro podnikatele i pro spotřebitele. Je to mm, eh, skupina těch, kteří významně přispívají k architektuře naší Evropské unie. Chtěla jsem poděkovat panu komisaři, ale také generálnímu ředitelství pro jednotný trh, paní generální ředitelce. Eh, zřídka, kdy se uvádí její jméno, ale to je někdo, kdo enormně přispěl k úspěchu tohoto fóra. Byla to výborná zkušenost mohu se skutečně podepsat po to, co řekli mi předřešníci a souhlasím s tím, že bychom v tomto dialogu se společností měli pokračovat. Měli bychom naslouchat hlasu společnosti. Krakovské prohlášení je jasné, je třeba pokračovat v dosahování výsledků. Pane komisaři, odkud vede to rozhodnutí, že příští fórum má být zorganizováno v Bruselu? Já jsem myslela, že takové rozhodnutí ještě neexistuje. Domnívala jsem se, že takové rozhodnutí musí eh, společně padnout eh, mezi parlamentem a komisí. Poslední slovíčko, dovolte, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Není na minutu a půl kolega Kory Rady Kampoš. Uh, Pane předsedo a pane komisaři, první fórum o jednotném trhu, což je myšlenka, která pochází ze zprávy KREV, se uskutečnilo v Krakově, bylo velice obsahově naplněné a byla to velice plodná debata a bylo to tedy zakončeno polským předsednictvím, které tam zahrnulo národní, regionální orgány a občanskou společnost. Měli jsme cestovní mapu, která byla ve sdělení komise z 12.4., kde bylo tedy obsaženo, že je důležité, aby tam byla ta strategie těch 38 priorit, které jsou e, změny v aktu o jednotném trhu. Proto, aby existoval trh, je nutná důvěra důvěra občanů a spotřebitelů, ale toto e, není něco, co je něco, co je třeba podporovat a podněcovat. Jednotý trh není pouze operace, která se týká prodeje a nákupu, zahrnuje v sobě i horizontální politiky, jako je zdraví, ochrana sociální, ochrana spotřebitelů, právo na práci a také udržitelný rozvoj a udržitelné prostředí. Fórum o jednotném trhu by se tedy mělo stát jakýmsi symbolickým symbolickou akcí Evropské unie, která se bude konat každý rok s velice různými účastníky a přeji si, aby tam bylo čím dál tím více účastníků. Děkuji. Děkuji kolegovi Korejovi de Kampošovi a není na závěr řečníků pan Kožušník na jednu minutu. Předající, vážený pane komisaři, dle mého názoru vnitřní trh je jediný nástroj, co, který může podpořit růst a zaměstnanost e, v Evropě

Děkuji vám, pane kolego. A nyní následuje Catch the Eye a nejprve dám slovo panu kolegovi Bačeskovi. Foarte mult, domnule președinte, rolul Pardon, paní kolegyně. pentru ieșirea Europei din stagnare economică Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Role vnitřního trhu je rozhodující, pokud se má Evropa dostat ze současné eh, krize a stagnace. Potřebujeme efektivní monitorování eh, implementace norem v oblasti vnitřního trhu. To je eh, předpoklad pro úspěch vnitřního trhu. Členské státy rovněž potřebují více úsilí při transpozici evropské legislativy. Podle hodnocení vnitřního trhu. Moje země je jedna, která, ve které došlo ke zlepšení, ale přesto je zde spoždění eh, 2,8 eh, měsíce. Rumunsko je nyní na čtvrtém místě. Je důležité, aby Evropská unie podporovala spolupráci mezi evropskými národními a regionálními eh, úřady, aby se zlepšila efektivita implementace evropských norem. Děkujeme paní kolegyně Basesku, nyní kolegyně Tykau. unice Děkuji vám, pane předsedo. Posílení vnitřního trhu vyžaduje spolupráci a také uznávání profesních kvalifikací či jednotné odbavovací okénko. A návrh zavést jednotný průkaz proto, aby se usnadnila práce občanů, aby se uznávaly jejich profesní kvalifikace, je nesmírně důležitá. Odbory hrají velkou roli při ochraně vyslaných pracovníků. V elektronickém obchodě je třeba, třeba získat větší důvěru spotřebitelů a také při zacházení s elektronickými přístroji třeba žádat větší bezpečnost. Jedná se tady o vzájemné uznávání elektronických podpisů a evropská legislativa. Legislativa tady má veliký význam. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní paní kolegyně Galpelc. Děkuji, pane předsedo. Fora sehrávají důležitou úlohu při výměně informací a také v rámci spolupráce. Rozvojové cíle a cíle v oblasti zaměstnanosti mohou být dosaženy pouze v tom případě, kdy Evropský parlament sehraje na tomto poli důležitou úlohu. Do konce roku musíme nalézt konsenzus, schodu a měla by to být taková, která bude e, účinná krátkodobě. Samozřejmě ekonomika je důležitá, členské státy musí plně provádět veškeré podmínky, které se týkají této oblasti a mám tím na mysli i výměnu informací. Nesmíme zapomínat na malé a středně velké podniky. Tyto podniky doposud nestály v popředí našeho zájmu. Musíme snížit jejich zátěž. Komise si tento úkol vzala za svůj a rozhodla se nechat vypracovat studii o jejich administrativní zátěži. Děkuji předseda a jako další kolega Sikěvsky. v době Jednou z největších výzev Evropské unie v době krize je podpora jednotného trhu, který představuje základ úspěchu Evropské unie. Rád bych připomněl, že v dubnu současného roku komise předložila balíček opatření týkající se zlepšení situace na trzích. Jedná se o Single Market Act, který byl řízen panem komisařem Barnierem. Jedná se o soubor opatření, eh, která mají prospět zaměstnancům, podnikům i spotřebitelům. Od vytvoření jednotného trhu založený na těch čtyřech prioritách, na čtyřech eh, svobodách, uplynulo 20 let a potenciál růstu tohoto trhu nebyl plně využit, proto není pochyb o tom, že se tady jedná o důležitá opatření, protože to je základní motor evropské ekonomiky. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. A závěr Catch the Eye má pan kolega Karas, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval paní poslankyně Tur a Honstein a chtěl bych jim poblahopřát k tomuto prvnímu fóru jednotného vnitřního trhu. To se musí stát tradicí Evropské unie, musí se to stát motorem Evropské unie. Jednotný trh ještě není završen, čtyři svobody ještě nefungují úplně. Máme tady obrovský potenciál zaměstnanosti. Potřebujeme jenom to, k čemu jsme se zavázali, uskutečnit žádná nová nařízení, žádné nové úpravy odstraňování bariér je třeba eh, skutečně učinit vše proto, aby členské státy všechny právní předpisy, které rozhodujeme, opravdu uskutečňovaly, protože oni pokulhávají. A fórum vnitřního trhu se musí stát každoročním zrcadlem pro definování priorit. Děkuji vám srdečně. Děkuji vám, pane kolego Karasi, tím jsme uzavřeli proces Catch a dávám slovo panu komisaři Dalimu. Well, thank you very much, Mr. President. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Diskuze, která právě skončila, je nesmírně důležitá. Vyplynulo z ní eh, to, že se všichni zavazujeme podporovat jednotný trh a reagovat na krizi, kterou procházíme. Řešení krize závisí na efektivním jednotném trhu. A eh, ten eh, závisí na obchodnicích a spotřebitelích. Jak jsem řekl na začátku, zdůrazňujeme sociální aspekt eh, jednotného trhu, protože není možné oddělit spotřebitele eh, od pracovníka, který se účastní jednotného trhu. Já jsem na úvod řekl, že cílem našich snah je podporovat občany Evropy. A tato podpora pro občany Evropy je něco, čeho nedosáhneme statistikami, ale tím, že skutečně eh, dosáhneme zlepšení životní úrovně. Vaše odhodlání eh, představuje politickou podporu pro jednotný trh. Jak řekl pan Harber, a já s ním plně souhlasím, toto je společné úsilí. Musíme postupovat společně. Členské státy, parlament, komise, spotřebitelé, podniky. Každý musí spolupracovat tak, abychom uskutečnili jednotný trh. A mohu vám říci, že v komisi je 15 komisařů, nebo jsou všichni komisaři, kteří se zavazují eh, k naplňování jednotného trhu. A mohu vám říci, že také chceme podporovat agendu pro malé a střední podniky. Tato událost, která proběhla, nás podpořila v tom, abychom organizovali i budoucí podobné události. Fórum v Krakově je prvním fórem, ale nikoli posledním. My se domníváme, že úspěch tohoto fóra ukazuje, jak důležité je, abychom rozvíjeli tuto aktivitu dlouhodobě a abychom organizovali sérii podobných akcí. Není možné teď říci, jak často by se takovéto akce měly konat. Paní Tun, ještě jsme e, nerozhodli o tom, kde se další fórum bude konat. Proběhly některé diskuse, ale ještě nepadlo žádné rozhodnutí. Všechno e, je stále ještě předmětem diskusí. Nicméně je to kolektivní úsilí a proto by měl probíhat dialog také pokud jde o tyto detaily. Proto se domnívám, že bychom měli navázat na to, čeho jsme doposud dosáhli. Myslím si, že je to krok správným směrem. A směrem k tomu, čeho chceme dosáhnout, a to je velmi aktivní jednotný trh. Děkuji. Komisár. Děkuji panu komisaři Dalimu. Výjimečně, a bylo to se, protože se na ní obracel pan komisař, zcela stručně paní kolegyně Thun a Hohenstein, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan komisař vlastně zareagoval na mé poznámky, protože já jsem chtěla vlastně završit to, co jsem říkala, byla jsem přerušena, chtěla jsem podpořit to, co jste právě řekl v souvislosti s výběrem místa pro příští fórum. Já se domnívám, že máme v Bruselu mnoho událostí. že toto fórum v Krakově bylo úspěchem, bylo to právě proto, že to bylo mimo Brusel, že to umožnilo vycestovat z Bruselu, umožnili nám to setkat se s lidmi, které nemáme příležitost vidět každý den dva tisíce občanů, kteří se zajímali a máme miliony občany, občanů, kteří mají zájem. Děkuji mnohokrát. A na závěr byl přednesen návrh usnesení všech politických skupin. Hlasování se koná zítra ve 12 hodin a posledním bodem dnešního programu jsou jednominutové projevy podle článku 150. Začíná pan kolega Tökeš. Elnök úr, 91 esztendővel ezelőtt a Wilson... Je to 91 let od té doby, kdy Wilsonský princip